Good day. Good day. Good day. Welcome back. We're resuming our work. Takže zahájíme naše práce. Začneme prvním bodem na dnešní programu, což je bod číslo 9. Pracovní skupina pro Středomoří. Vítáme tu pana Mušela, ředitele pro migrační a azylovou politiku generálního ředitelství HOME Evropské komise. Tato zvláštní pracovní skupina byla založena na základě rozhodnutí Rady pro bezpečnost a vnitro poté, co v říjnu 2013 ztroskotala člen z uprchlíky u Lampeduzy. A my jsme tady eh, si vyslechli původně zprávu o založení této pracovní skupiny v lednu a já jsem slíbila, že si zástupce pozveme znovu, aby nás informoval o tom, jak se daří v praxi provádět sdělení komise k této věci. Děkuji, pane předsedo. Předtím, než vás seznámím s tím, čeho jsme dosáhli od té doby, co byla založena pracovní skupina, mi dovolte zdůraznit, že tato pracovní skupina se skládá ze zástupců členských států a pěti agentur Evropské unie a opírá se o zdroje a nasazení ze strany členských států. My jsme tedy nejprve začali zjišťovat, co je vlastně v této věci hotovo na úrovni členských států a pro Evropskou radu v černu na toto téma připravíme zprávu, tedy pro Evropskou radu a také pro Radu ministrů vnitra a bezpečnosti. Já tady navážu na to, co jsme nazývali vlastně těch pět hlavních úkolů pro práci této zvláštní skupiny. A první velká kapitola se týkala vnějších vztahů a spolupráce s třetími zeměmi od těch tragických, od té tragédie z října na Lampeduze jsme začali být velmi aktivní na polivnějších vztahů a já mohu říct, že vůbec poprvé se vlastně problematika a migrace stala jedním z hlavních témat Rady pro zahraniční vztahy. Od té doby jsme podepsali partnerství o mobilitě s Tunisem, a to během minulého jednání rady, což bylo v březnu. A probíhá jednání o partnerství o mobilitě s Jordánskem. Podepsali jsme readmisní dohodu s Tureckem v prosinci a jak víte, a to je navázáno na proces liberalizace vízového styku s Tureckem, my čekáme tady na to, až turecké orgány plně implementují tuto dohodu a ve spolupráci s nadcházejícím italským předsednictvím připravujeme určité iniciativy v Africe. Pokud je o tu východ evropskou migrační trasu, tady jsme se zaměřili na pašeráky, na boj proti nim a také nadále spolupracujeme se zeměmi, jako je Alžírsko, Libie a Egypt. Víte, že ta situace tam je napjatá a je velmi obtížné s nimi zahájet jednání, ale eh, probíhají některé projekty, například Sahara Med, který zahájilo italské ministerstvo vnitra a jehož záměrem je posílit ostrahu hranic, zakládat detenční centra a tak dále. Druhá kapitola se týká regionální ochrany a přesídlení. Po tragédii na Lampeduze jsme získali další fondy pro již běžící programy v severní Africe a EASO tam otevřela eh, svoji podpornou kancelář její program je zaměřen na posílení systému azylového řízení v Maroku, Tunisku a Jordánsku. A také tedy se chystáme zahájit informační kampaň na téma rizika migrace, a to v Nigeru a v zemích Afrického rohu. Na to jsme vyčlenili 2 miliony euro a spustíme tento pilotní projekt, v rámci kterého budeme informovat migranty o rizicích plavby do Evropy. A pokud zvolí eh, jinou trasu o rizicích toho, že budou uneseni, bude vymáháno výkupné a tak dále. Tady tady také spolupracujeme eh, s UNHCR a EON Snažíme se také zintenzivnit naše snahy, pokud jde o uprchlíky ze Sýrie, tady spolupracujeme s agenturami OSN. Také pracujeme na právních procesech, které umožňují vstup, což je vlastně druhá strana mince protože my na jedné straně bojujeme proti nelegální migraci, ale to znamená, že musíme posílit cesty legální migrace. A víte, že tedy parlament schválil směrnici o sezónních pracovnicích, to je dobrý pokrok. A také spolupracujeme na programu, který by umožnil zvýšit tedy počet různých legálních forem migrace. Pokud jde o boj proti pašování lidí, pašerákům, převaděčům, Evropa je stále aktivnější v této oblasti. My jsme posílili naše pracovníky v této oblasti. A také podporujeme Itálii. Ověřujeme si eh, jména, telefonní čísla, kontakty probíhají vyšetřování, stopy vedou eh, do Francie, Německa a Itálie a my spolupracujeme s těmito zeměmi a také tedy s Řeckem. Kromě toho, pokud jde o právní aspekt boje proti pašerákům, komise zahájila komplexní přeskum evropské legislativy a v průběhu tohoto roku přijde s určitým legislativním návrhem v této oblasti. Pokud jde o stranu, ostrahu hranic, což byl tady ten zásadní problém, který vedl k tragédii na Lampeduze, požádali jsme Frontex, aby vypracoval strategickou koncepci pro situaci v Jižním Středomoří, pokud jde o posílenou ostranu, ostrou hranic, což by mohlo vést k záchraně lidských životů. My jsme také roz, navýšili operační rozpočet Frontexu o 7,9 milionů euro po tragédii na Lampeduse. Frontex také přišel s konceptem, který byl zaměřen na větší intenzifikaci dozoru na hranicích, což bude mít určitý dopad na rozpočet, který byl navýšen ze 6 na 14 milionů euro. Samozřejmě tento rozpočet ještě není k dispozici, takže teprve uvidíme, jak budou tato opatření financována. A také jsme tedy zahájili operace, práce na operaci Mare Nostrum a budeme tedy nadále hledat způsoby, jak podpořit italské orgány v této věci. Pokud jde o pomoc členským státům, pokud jde o solidaritu s členskými státy, což byla ta poslední kapitola sdělení komise a její pracovní skupiny, jak víte, my jsme mobilizovali krizové fondy, 30 milionů pro Itálii a 40 milionů pro ostatní členské státy, které jsou pod velkým tlakem. Jde o prostředky, které byly k dispozici v průběhu října až ledna. Je to tedy velký objem peněz, který pomalu ulevit od tlaku a také připravujeme určité zálohové a krizové plány a máme také nové nařízení Dublin, který, um, které umožňuje zahánit postup podle článku 33, což jsou postupy zaměřené na prevenci. V případě, že v jednom členském státě, státě dojde ke krizi, také spolupracujeme s EASO na některých pilotních projektech, pokud jde o podporu azylového řízení, předkládání žádostí a tak dále. Jak už jsem řekl tedy úvodem naším, dalším krokem je vypracovat zprávu do června o implementaci všech těch 37 úkolů, které jsme identifikovali v rámci práce pracovní skupiny. Čili my se těšíme na ten červen a těšíme se také na nové složení parlamentu. Děkuji. Děkuji. Nějaké připomínky? Ano. Někoho tady vidím. Ještě další? Dobře, poznamenáme si to. Dobře. Ještě někdo z členů? Dobře. Takže začneme. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu Mušelovi. Děkuji za zprávu pro náš výbor. Nejprve jedna připomínka. On zmínil opatření ve vztahu k Alžírsku, Libii a Egyptu. A já bych mu rád řekl, že jsem minulý týden byl v Súdánu v sudánském parlamentu. Nebudu zacházet do podrobností. Situaci v Sudánu všichni známe. Pokud je o sankce, embargo a tak dále. Ale jak už jsem říkal, v parlamentu předseda výboru pro zahraniční věci uvedl, že potřebuje evropskou pomoc. Říkal, potřebujeme spolupráci Evropy. Protože lidé, kteří přecházejí přes naše území, protože my máme hranice se sedmi zeměmi. Lidé, kteří přechází přes naše území, nakonec přijedou do Lampedúzy. A proto se ptám, jestli máte nějaké plány pro Súdán. Já teď nebudu říkat, co jsem řekl předsedovi Sudánského výboru pro zahraniční věci, protože to sem nepatří ale já jsem ho požádal o spolupráci ve sledování hranic. Ale pak mám ještě jednu poznámku. Rád vidím, že Frontex dostal za úkol zpracovat strategickou zprávu a že je tady to navýšení o 7,9 milionů eur. A také vidím celkové navýšení rozpočtu pro námořní hlídky ze 6 na 14 milionů eur. Nevím, odkud ty peníze vezmeme. Ale je to dobré. Je dobré mít takovou možnost. Nevím, jestli se z toho bude financovat operace Maria Nostra, kterou provádí italská vláda. jste zmínil veškeré kritické situace na našich hranicích. A já jsem se chtěla zeptat, jestli jste zohlednili i tuto situaci jako zvlášť kritickou pozemní hranici v jižní části Evropy. Neboli situaci španělských měst na severu Afriky. Ještě jednou děkuji za zprávu. Děkuji, pan Diaz Demera. Mnohokrát děkuji. Vzhledem k tomu, co se děje ve Středomoří, ve Středozemním moři lidé přicházejí o život, když se snaží vstoupit do Evropské unie. Debata o tom, že by se zřídily takzvané zákonné cesty, je na vzestupu a já se chci zeptat, Jestli byste nám mohl trošku víc vysvětlit, nebo třeba uvést příklady toho, jak by ty zákonné cesty mohly vypadat a jak mohou uprchlíci na tuto cestu nastoupit a jak se to bude organizovat, aby se zajistilo, že skutečně všichni uprchlíci budou mít příležitost využít tyto cesty a přijet do Evropské unie a potom požádat o azyl. Děkuji. Není paní Keller. Mnohokrát děkuji. Já na to můžu navázat, na tu otázku na zákonné cesty, zákonný způsob, jak využít asilového systému. Já myslím, že je opravdu zásadní, abyste nám přesně řekl, co přesně navrhujete a kdy. Protože my teď mluvíme o zákonném přístupu k asilovému systému od eh, už hodně dlouho a už stokholmský program toho byl plný Slíbili jsme takovýto přístup k azylovému systému, nic toho se nerealizovalo, nic se neposunulo, zatímco ostatní aspekty, třeba uzavírání, další uzavírání hranic, což taky bylo ve stokholmském programu, to se naplnilo. Takže zavíráme hranice, úplně zavíráme hranice, aniž bychom dali lidem šanci vstoupit k nám a požádat o ochranu. Což je ale právní závazek podle Ženevské úmluvy. Takže co přesně v tomto ohledu plánujete a kdy A já myslím, že tyto věci by se měly udělat nejdřív, než se víc zaměříme na sledování a podobně. Protože hranice už sledujeme hodně, máme uzavřené hranice a potřebujeme zákonné způsoby, jak využít azylový systém a také zákonné způsoby přistěhovalectví. Ano, samozřejmě to jsou důležité věci. Obě věci jsou důležité, ale jsou zároveň samostatné. A to také musí přijít ještě předtím, než budeme mluvit o dalším pronásledování eh, pašeráků, protože převaděčství je někdy jediný způsob, pokud nechcete ve Španělsku nebo někde jinde přeskočit plot, chcete přijet přes moře, musíte využít převaděče. Takže jediný účinný způsob, jak zastavit převaděče, je eh, zamezit tomu, aby měli nějaké možnosti a zatím jim spíš vytváříme další možnosti. Když uzavíráme další možnosti zákonného vstupu, znamená to, že oni jsou stále dražší, stále více vykořišťují a ty cesty jsou stále nebezpečnější. Já myslím, že rozhodně musíme podpořit zákonné cesty i z hlediska priorit, i z hlediska toho, co uděláme jako první. A můžete také ještě rozvést, co přesně máte v úmyslu ve vztahu k převaděčům a kdy se to chystáte udělat, abychom také viděli, co vlastně plánujete co plánujete? Jako první a v jakém pořadí? Děkuji. Děkuji. Já na to chci také navázat. A chci se zeptat na Syrii a přístup na to území. Vyzývá komise členské státy, aby zaujali flexibilnější přístup znamená, že bychom třeba řanům vydávali humanitární víza, pokud uvázli v sousedních zemích. Já vím, že to odpovědnost sousedních zemí, ale mě by zajímalo, co přesně komise doporučuje, pokud jde o celou tu záležitost přístupu k tomu systému. A taky, jestli dáváte nějaká konkrétní doporučení členským státům ve vztahu k zemím sousedícím se Sýrií, protože víme, že toky ze Sýrie vytvářejí další tlak na tyto země a když najdeme správnou rovnováhu, lidé se opět dostanou do situace, která povede k dalšímu konfliktu. A také jste zmínil Dublin 3 a článek 33 a ty konkrétní kroky, které, nebo tlaky, které z toho vyplývají. Takže tady opět, jak to vypadá se solidaritou, jak to vidíte teď? kde se členské státy snaží podpořit země, které jsou pod velkým tlakem. A to nejenom eh, kvůli Sýrii. Možná, že jde také o to, že bychom třeba navýšili počty přesídlenců, předpokládá se další přesídlení, máme nějaké závazky, ano, ale tlačíme na to, aby se něco udělalo. Můžete být konkrétnější, to by bylo dobré. Děkuji. A pan Bronx? Ano, Já si to tady čtu. Ta pracovní skupina vznikla, aby podnikla odhodlané kroky, aby zabránila takovým věcem. Než něčemu zabráníme, tak musíme vědět, proč se to děje. A děje se to proto, protože lidé jsou ochotní riskovat sami sebe a ostatní své děti neodpovídajícím nevhodným způsobem, aby se dostali do Evropy. Proč na sebe berou takové riziko? Protože když přistanou v Evropě nebo je někdo zachrání na moři a dostanou se do Evropy, mohou dostat azyl. Ne nezbytně proto, že jsou osobně ohrožení, ale protože přechází z nebezpečné země. Takových lidí je ve světě hodně. Když je jim azyl odmítnut a rozhodne se o jejich návratu, mají, já jsem spočítal jenom 630% šance, že budou navráceni. Bylo to 174 tisíc v roce 2012. Spočítejte si to sami. Možná si vzpomínáte, že včera ne, včera ne, protože já jsem tady byl jediný posluchač, když se o tom mluvilo. Připadal jsem se tady docela sám. Takže kdo má na svědomí jejich smrt? Především lidé, kteří vytvořili ty asilové zákony a umožňují lidem zůstat. A za druhé, za druhé ti, kteří mají na starosti návratovou politiku, ale většinu lidí nevracejí. Ti, kteří lidem nabízejí azyl, mají na svědomí smrt těch, kteří se sem nedostanou. Jak zabránit dalším mrtvým? Musíme jednoznačně dát najevo, že nikdo, kdo přistane v EU nebo se pokusí přistát v EU bez povolení, vůbec nedostane azyl, ani o tom nebudeme uvažovat. A pak lidé přestanou ve Středomoří umírat. Pokud budeme pokračovat v současné politice, bude jich stále víc. Je to na nás. Dnes dopoledne jsme slyšeli, že můžeme omezit počet nelegálních přistěhovalců tím, že zvýšíme počet legálních přistěhovalců. Ano, v tom je jistá logika. Jakékoliv porušování jakéhokoliv zákona se dá omezit tím, že se těm, kdo potenciálně zákon poruší, umožní dělat to, co dělají legálně. Děkuji. Já vám všem děkuji. Ještě někdo? Ne? Takže máte znovu slova, pane Mušili. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že tady zazněla celá řada velmi důležitých otázek. Nejprve eh, k Sudánu. Sudán bude součástí naší informační kampaně, kterou, která se bude týkat celého rohu Afriky, takže tady chceme upozorňovat na rizika nezákonné migrace do Evropy. A společně s agenturou pro prchlíky Spojených národů Chceme tady zasáhnout proti převaděčům, takže plánujeme jednu část této kampaně v Sudánu, uvidíme, jak to dopadne. A chtěli bychom tady eh, naše úsilí zintenzivnit. Uvidíme, jestli budeme mít eh, přesné údaje o pomoci, která je po Sudanu poskytována když tak máme, poskytneme. Mare Nostrum stojí 9 eh, milionů euro měsíčně italskou vládu. My jsme mm, tam přispěli, ale Frontex nemůže Mare Nostrum nahradit a italská vláda o to ani nežádá. Ale uvidíme, jestli by nešlo tady eh, zlepšit Eh, doplňování, vzájemné doplňování se těchto dvou programů. Paní Zíbel se ptala na ty právní postupy. Tady jsou dvě. Azylanti a ekonomická migrace. U ekonomických migrantů máme jeden právní způsob, což je směrnice o sezónních pracovnících. My jsme také velmi rádi, že parlament a rada schválili směrnici o, pro výzkumníky a studenty, aby tady mohli eh, zákonným způsobem eh, přijít. Ale nám jde hlavně o ty, kteří se vydají přes libýskou poušť, aby se Eh, do Evropy dostali a tady například požádali o azyl. A my chceme například studentům a vzdělaným lidem nabídnout právní možnost, jak sem přijít zákonným způsobem a vyhnuli se nebezpečnému přechodu pouště. Kazilantům. My tady máme ochranné vstupní postupy. To se řeší v rámci pracovní skupiny a upřímně řečeno, když jsem předsedal této pracovní skupině, tak jsem musel bojovat za to, aby tato možnost zůstala eh, na seznamu akcí, protože členské státy byly jednohlasně proti. Což souvisí s tím, co říkala paní Kele, že členské státy jsou v tom pokrytecké říkají, ano, máme tady možnost azylu, ale v podstatě dělají všechno pro to, aby zabránili lidem, aby se sem vůbec dostali a požádali o něj. Takže bychom měli mít nějaký společně organizovaný systém takovéto, takovýchto vstupů. A jeden, jedna z těch možností by mělo být přesídlování, což je asi běžný způsob. Eh, když někdo do Evropy přijde, tak společně s UNHCR ho identifikujete a potom mu nabídnete možnost usídlení se v nějakém členském státě. Loni, a tady musím říci eh, pravdu, členské státy, eh, členské státy zintenzivnily to úsilí při přijímání syrských uprchlíků. V roce 2012 to bylo asi 4 tisíce a v roce 2013 jich bylo asi 12 tisíc. Takže došlo k nárůstu, ale 12 tisíc z těch 2,5 milionu uprchlíků kteří jsou v Turecku, v Libanonu a v Jordánsku, eh, je jenom kapka v moři. Ale i tak můžeme říci, že české státy teď tomu věnují zvýšené úsilí. My jsme se to tedy snažili prosadit, budeme ještě potřebovat podporu parlamentu, ale uh, nemá cenu rychle eh, předkladat nějaký návrh, který na radě nemá šanci projít. A proto eh, bychom měli ještě více jedna s radou a snažit se najít nějaké omezené způsoby, jak tento právní nebo zákonný způsob migrace umožnit. Možná bychom s OSN a s velvyslanectvími mohli identifikovat potenciální přistěhovalce, kterým by bylo možněno přijít, to by bylo doplňkové k tomu programu přesídlování. A politika non-refoulement. My jsme napsali dvěma členským státům, u kterých jsme měli informace, že tady eh, dochází k porušování této zásady, proto jsme museli zahájit ten první krok v tomto právním postupu. Ehm, teď ještě nemáme žádné reakce na to, ale eh, určitě to sledujeme. Komise vždycky říká, že pokud eh, někdo eh, bude porušovat, tak zasáhne. Článku 33 a k solidaritě. Příklad Bulharska ještě nevedl k eh, aplikaci článku 33, ale chceme eh, posílit solidaritu s Bulharskem, které bylo pod velkým tlakem v loňském roce, protože sem přišlo více než 10 tisíc seřanů. My jsme vyčlenili 8 milionů eur, eur jako mm, příspěvek na posílení kapacity přijímacího centra, ale snažíme se také společně s UNHCR a s dalšími to, to prohloubit. I čínské státy bilaterálně přispívají na pomoc Bulharska. A to i Norsko, které je mimo Evropskou unii. Francie EASO Máme podpůrné týmy ze členských států, mobilizovali jsme také experty z různých členských států, aby tady pomáhali, ti tam ještě v terénu pořád pracují, snaží se eh, tady založit eh, celý servis pro azylanty. Podobně jsme také eh, několik let pomáhali Řecku. A také máme podporné týmy EASO v Itálii. Takže solidarita ehm, tady určitě je. Asi to úplně nezachrání, ale ehm, funguje. K tomu, co říkal pan Bronz, k vracení, já jenom chci upozornit na to, že komise 28. března, tedy minulý týden, přijala sdělení k navracení, kde jsou všechny ty aktuální údaje o tom, co děláme v oblasti vracení. A to včetně dobrovolných návratů, nucených návratů. Ale naše politika je jasná. Nemůžeme vrátit uprchlíky, jenom vracíme migranty, kteří nemají v pořádku své doklady. Pan Chemera bude chtít ještě něco doplnit? Paní Keller, eh, okamžik. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych eh, ještě jednou chtěl zopakovat svůj vděk panu Mušelovi za to, že nám poskytnul tyto informace, ale zapomněl na moji poslední otázku, takže ještě jednou zopakuji. Mě by zajímalo, jestli eh, plánujete reakci na výjimečnou situaci na pozemních hranicích, a to v případě dvou španělských enklav na severní Africe. Španělská eh, vláda o to požádala. na základě toho, že je potřeba mít tady kapacity pro příjem těchto migrantů protože jich je tady, eh, jsou tady desítky tisíc a naše kapacity jsou nedostatečné. Máte na to tady nějakou odpověď? Ještě další otázky, než dáme slovo panu Mušelovi. Děkuji, jenom dvě velmi eh, stručné otázky na vyjasnění toho, co jste říkal. Vy jste říkal, že všechny členské státy byly proti eh, právnímu přístupu a které ty dva státy porušovaly nebo pravděpodobně porušily evropské právo. Eh, ohledně non-reformu. On, on, Mr. K tomu, co říkal pan Chazamir, já se omlouvám, že jsem vám na to odpověděl. Seutě a Melile, my tam teď eh, pošleme tým nejprve do Madridu, který by o tom měl diskutovat s úřady ještě jeden tým před eh, deseti dny přijel do Bruselu, aby diskutoval o finanční pomoci, abychom tedy mohli podpořit některé kroky. A to například i eh, s tím, jak spolupracovat s Marokem u těchto dvou měst. Takže určitě jednání se španělskou vládou neustále probíhá. K těm právním způsobům mohl bych říci, no potvrdit, že všechny členské státy zastoupené v pracovní skupině byly proti e, této myšlence. Ani jeden z těch členských států to nepodpořil. Eh, nechci říkat, že se týkalo všech těch právních možností, protože rada přijala měrnice o sezónních pracovnících. a dále podporují usnadnění legální ekonomické migrace, ale u těch ochranných vstupních postupů a například u humanitárních víz žádná podpora ze členských států eh, nezazněla. A k tomu, eh, kterým členským státům jsme napsali, tak my jsme napsali formálně Itálie a Bulharsku. Děkuji vám. Děkuji vám za vaši prezentaci, aktuální informace ohledně tohoto bodu a teď budeme pokračovat, jestli eh, souhlasíte s dalším bodem. Děkuji vám, pane Mušele. Takže přecházíme k bodu číslo 10, pracovní program agentury Frontex na rok 2014. Work program 2014. Hi, how are you? Well, actually. Yes, what's the problem? welcome. Frontex has adopted 2014. Frontex přijal svůj pracovní program na rok 2014 rozhodnutím výkonné rady, která se sešla 14. února 2014 a tento pracovní program byl nyní předložen také parlamentu. My jsme pozvali pana Arias Fernández, který je eh, zástupcem výkonného ředitele Frontexu, aby nám tento pracovní program odprezentoval. Jak víte, současný ředitel Frontexu, pan Leitinen, 1. června končí a e, komise vyhlásila výběrové řízení na obsazení tohoto postu v prosinci. V tuto chvíli tedy celý proces probíhá a slyšení nového kandidáta proběhnou a během příštího funkčního období tohoto parlamentu. Děkuji, děkuji, že jste nás pozval, abychom odprezentovali pracovní program Frontexu na rok 2014. Během mé prezentace popíšu situaci v roce 2013 a vývoj trendů, které jsme prognozovali na rok 2014, což je tedy vlastně základ pro vypracování našeho programu. Poté probereme aktivity naplánované pro na rok 2014 a konečně také rozpočet. Počet zadržených eh, nelegálních migrantů na východní hranici Evropské unie prudce narostl v roce 2013 a 2012 ze 72 tisíc na více než 107 tisíc což je roční nárůst o 48%. Pokud v každém eh, tom kruhu vidíte tu horní číslo, které odpovídá roku 2013, pod tím 2012 a konečně také procentuální změnu. Pokud jde o, to, o tu oblast centrálního středomoří, v prvním čtvrtletí roku 2013 byl počet zadržených osob nízký, ale postupně začal růst a dospěl k, k samu vrcholu v třetím čtvrtletí. Ze zhruba 40 tisíc zadržených 75 bylo zadrženo v období červenec až říjen. Eh, tragicky tato období intenzivní migrace ze severní Afriky bylo poznamenáno hned několika tragickými nehodami a hned několika stroskotanými čluny což se vyžádalo lidské životy. Většina člunů odplouvá z Libie, kde tady využívají té nestabilní situace, kterou vláda nemá plně pod kontrolou. Pokud jde o tu východní středomorskou cestu, tam počet zadržených byl nejnižší od roku 2009, zhruba 25 tisíc. Ale přesto tedy no, touto cestou proudí více než čtvrtina veškerých zadržených. Ve srovnání s předchozími roky se také e, změnily hlavní oblasti zadržení. E, nejvíc tedy zadržených je na moři a poté na pozemní hranici mezi Bulharskem a Tureckem. Pokud o západní balkánskou cestu, tady také pruce narostl počet zadržených od zhruba 6 tisíc na více než 19 tisíc. Většina zadržených byla na hranici eh, mezi Maďarskem a Srbskem. Celá řada těchto lidí nejprve požádá o azyl a potom se vypaří z detenčních center a rozptýlí se po členských státech. Pokud jde o západoafrickou cestu, tady ty počty zůstávají víceméně stabilní. Letos to bylo zhruba 6800 eh, zadržených. Většina migrantů byly Alžířani, Maročané, lidé z subsaharské Afriky a z afrického rohu. Jak už jsem řekl, ten roční nárůst mezi roky 2012-2013 byl zhruba 48%. A i když ten roční nárůst je významný, ta úroveň z roku 2013 je srovnatelná s rokem 2009 a 10. Nicméně je to nižší než celkový počet zadržených během událostí arabského jara v roce 2011. To rozčlenění zadržených na pozemní a mořské hranici je zhruba 50-50. Kromě toho v roce 2013 vidíme rostoucí trend pokud je o prostoucí počet syrských uprchlíků nebo osob, které tvrdí, že jsou ze Sýrie. Eh, těch bylo tedy více než 25 tisíc. Eh, proudí tedy eh, prostřednictvím východní nebo centrální středomorské cesty. Pak je tu také značný nárůst uprchlíků z severní Afriky, především z Egypta a z Libie, kteří riskují platbu přes středozemní moře. A konečně také tedy významný nárůst počtu zadržených na té západo albánské cestě, především na hranici mezi Maďarskem a Srbskem. Když se podíváme na další indikátory, mezi roky 2012-2013 počet zadržených pašeráků poklesl o 11 a to především pro to, že stále více jsou zneužívány legální cesty vstupu, především formou padělaných dokumentů, takže nyní pašeráci nemusí doprovodit migranty až na hranici. V roce 2013 jsme zadrželi zhruba 344 tisíc osob, které nelegálně pobývaly v Evropě. Ovšem ta situace se velmi liší v Evropské unii. Německo je na špici, pokud je o počet zadržených a také hlásí nejvyšší absolutní roční nárůst, především pokud jde o osoby, které proudí z Ruska a Sýrie. Na druhém místě je Bulharsko, kde ten počet zadržených téměř o 100% narostl. V roce 2013 většinou šlo o uprchlíky ze Sýrie. Zhruba v 9800 případech jsme zjistili padělané dokumenty, což představuje nárůst o 24%. A, nejvě- a je tady také vlastně ten největší nárůst meziročně. Stále více jsou používány nezákonně nabité dokumenty a nikoli padělané dokumenty. Pokud je odmítnutí vstupu, tady bylo zhruba 130 tisíc případů hlášených především z pozemních hranic. Dlouhodobý trend ukazuje na nárůst vzhledem k tomu, že rostou toky cestujících. Na západním Balkáně vedla liberalizace vízového styku s občany Černé hory a Srbska, Bos- Bosny a Hercegoviny a Albánie k nárůstu obojího, tedy legální i nelegální migrace. A také je tu velký počet eh, odmítnutí vstupu na té hranici mezi Běloruskem a Ruskem. Pokud jde o tedy eh, naše prognózy, očekáváme další nárůst počtu uprchlíků ze Sýrie, ať už tedy těch opravdových nebo těch, kteří se za ně prohlašují. A je třeba tedy, aby se tito rozptýlili i do dalších zemích, ne těch, které přímo sousedí se Syrií. Pokud jde o Ukrajinu, očekáváme nárůst uprchlíků vzhledem k nestabilní situaci v zemi. Tato politická nestabilita navíc tedy nadále oslabí ekonomiku země a to samozřejmě zvýší zájem o práci v zahraničí. Pokud jde o Afghánistán a dopad migrace, v tuto chvíli jsou tu tlaky na, migra- na emigraci ze země, proto se dá čekat nárůst počtu uprchlíků i v roce 2014 a konečně pokud jde o Eritreu, tam tedy Izrael dokončil stavbu plotu loni. Je to více než 100 kilometrů dlouhý plot na hranici s Egyptem. A to už tedy vlastně vedlo k určitým změnám. které mají dopad v Libii a také na tedy toky do Libie a Turecka. Jinými slovy, uprchlíci hledají jiné než tradiční cesty skrz Egypt. Pokud jde o informace, které jsme zatím získali, výhled na rok 2014 ukazuje na tato hlavní rizika. A ztráta života, padělání dokumentů, zneužívání legálních forem vstupu, a nezákonný vstup a tak dále. Pokud jde o východní a centrální středomoří v roce 2014, se Frontex zaměří především na mořské hranice na jihu Itálie, to je operace Aenas a Hermes, a také na východě Egejského moře, to je operace Poseidon. Také jsme vyčlenili velkou část našeho rozpočtu, zhruba 12 milionů euro, na operace v tomto regionu. Pracovní skupina pro Středomoří tedy také přišla se svými zjištěními. Operační a plán Frontexu byl o ně upraven, ale čekáme ještě na schválení a dalších strojů. Školení, které by mělo vést k vyšší efektivitě kontroly na hranicích, zůstává nadále velkou výzvou. Ze zpravodajských informací získaných z briefingů a také zjištění na místě ve chvíli, kdy jsou zadrženy čluny z uprchlíky, vidíme, že tyto člony už nejsou tak přeplněné. A vidíme tu tady ty klesající tlak na ty mořské cesty. Ovšem čekáme značný nárůst během letního období, kdy ta migrace tradičně dosahuje svého vrcholu. Na to jsme zaměřili operace Indalo a Minerva, ale na druhé straně omezíme naše aktivity v severním Atlantiku, vzhledem k tomu, že situace v tomto regionu je stabilní a také naše zdroje jsou omezené. Pokud jde o externí pozemní hranice, tady přijdeme s dvěma koncepcemi v roce 2014. Zaměříme se na takzvané zásadní uzly takzvané focal points. Tady tedy k ním bude probíhat výměna informací ve zvýšené eh, míře a jsou na to také zaměřeny konkrétní operace, jako například Poseidon na té východní eh, řecké hranici. Na druhé straně musíme tedy zjišťovat eh, nebo tady ověřovat oprávněnost vstupu, zadržovat pašeráky a uvědomit si, že hledáme mezi zhruba 320 miliony cestujících, kteří překračují hranice Evropské unie každý rok. Jejich počet celkově vzrostl o 3% a v porovnání s rokem 2012 je to tedy zhruba o 9 milionů cestujících. Na podporu členských států Frontex zavedl dva koncepty, Pulsar a Hera. Pulsar umožňuje posílit kapacity členských států, posílit výměnu informací, zatímco Hera Podporuje vrch především aktivity zaměřené na úrovni členských států na ohrožené děti. A tady nám jde tedy, abychom se vlastně poučili ze zkušenosti, zjistili, jaké jsou nejlepší postupy při zjišťování těchto dětí a e, tedy identifikaci dětí, které by měly používat, požívat statut mezinárodní ochrany. Tady spolupracujeme také s nevládními organicemi, které pomáhají Frontexu během jeho operací. Pokud jde o návraty, tady plánujeme 35 operací. Všechny lety jsou systematicky monitorovány na základě nově platné směrnice. Vždy je tam tedy zástupce vyškolený Frontexem, který zajišťuje plné respektování práv legálních migrantů. Pokud je o školení, v roce 2014 budeme vycházet z pěti pilířů. Prvním je další implementace a rozvoj společných osnov pro pohraniční stráže na všech úrovních, to znamená vzdělávání, odborná příprava. Především, abychom podpořili členské státy při realizaci aktualizovaných osnov učebních plánů pro pohraničníky a také další vývoj společného rámce pro ochranu hranic a dále další rozvoj programů mobility pro pohraniční stráže. A to znamená také výměnu učitelů. Druhým pilířem je školení pro členy evropských pohraničních týmů přes úvodní školení, aby se zajistilo, že každý příslušník, který se účastní operací Frontexu, bude mít odpovídající výcvik a školení ještě předtím, než bude zařazen do nějaké operace nebo do příslušné činnosti. Také přes rozšířené školení pro členy a agentura také zpracuje specializované školení pro členy evropských týmů pohraničníků, aby prováděli e, příslušné činnosti. Třetím pilířem je podpora pro národní implementaci společných standardů pro školení v členských státech a také ve třetích zemích pro pohraničníky, abychom měli společné školicí prostředky a nástroje a zaměříme se na základní práva, obchodování s lidmi a standardizovaný výcvik pro operace. A další pilíř je stále větší využití elektronické výuky. A poslední věc, Frontex bude i nadále hrát ústřední rolu v budování kapacity v členských státech i v třetích zemích ve spolupráci s dalšími agenturami v této oblasti. Kromě toho bude Frontex podporovat rozvoj programu evropské výuky, evropského vzdělávání, vzdělávání v oblasti vymáhání práva. Co se rozpočtu týče, tady vidíte změnu v porovnání s, s rokem 2013 Znamená to pokles asi o 4,7 milionů eur v roce 2014. Nebude žádná rozpočtová rezerva pro naléhavé situace a rozdělení mezi jednotlivými hlavami, to vidíme vpravo. Vidíte tady, že je to 62 to je rozdělení mezi rozpočtem operačním a administrativním. Frontex teď má 317 pracovníků a jak víte, uplatňujeme evropskou politiku snižování počtu pracovníků minus 5 do roku 2017. A proto postupně budeme krátit počty pracovníků v agentuře. A poslední věc, a tady se omlouvám, protože tady je chyba. To by měl být rozpočet na rok 2014. Tady máme rozdělení operačního rozpočtu. Vidíte, že společné operace mají největší část, to znamená 77% rozpočtu, z hlediska peněz je to 42 milionů eur a jinak z toho nejvíc dostávají námořní operace z pochopitelných důvodů. Námořní operace jsou nejnákladnější. To jsou ty činnosti, které koordinuje Frontex. Tím se dostávám na závěr své prezentace a mohu odpovědět na případné otázky. Děkuji vám. Dobře, takže nyní se ptám, jestli má někdo z členů nějaké otázky. Dobře, poznamenáme si. Přihlaste se. A začneme. Děkuji. Já mám velice stručnou a jednoduchou otázku pokud je obchodování s lidmi. Já si uvědomuji, že se v této oblasti pokoušíte o nějaké školení. Chci se zeptat, co ještě děláte. Na základě dohody mezi agenturami v této oblasti. Děkuji. Mě by zajímalo, jestli nám můžete říct, jak to v posledních letech vypadalo z hlediska základních práva, činnosti agentury v této oblasti. Dostali jste třeba zprávy o nějakých případech porušování lidských práv v rámci jednotlivých operací a můžete nám vysvětlit, v jaké fázi se operace třeba ukončí nebo pozastaví? Jak to vypadá? A jestli na základě tohoto kritéria uvažujete třeba o ukončení některých operací. A můžete nám také vysvětlit, co budou dělat pracovníci, kteří se zabývají základními právy. A jak jsme tomu říkali? Co ta konzultační firma o Frontexu? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Mě by eh, zajímalo jedno dotečné vysvětlení. Vy jste nám totiž říkal, že 70 Eh, proč rozpočtu je společného, že věnováno námořní opatření. Mě by zajímalo, proč to stojí tolik a co přesně to představuje. A potom by mě zajímalo více informací o tom, kolik osob eh, bylo společně navraceno, kolik to stálo. A potom by mě zajímalo, jestli je to možné, jaká je přesně role vašich eh, pracovníků kteří se věnují těmto společným návratům. Pokud jsem o tom slyšela, tak jakékoliv ověřování se dělá ještě před tím, než ty dočené osoby jsou poslány zpátky do své země původu nebo země, přes kterou se do Evropy dostali. A proto by mě zajímalo, na co eh, tady tyto pracovníci vlastně jsou, co tam musí provádět, co musí ověřovat a jaká přesně je povaha těchto operací, protože já si myslím, že role Frontexu předtím, než jsou eh, spuštěny tyto společné operace, je, že to musí být eh, prověřeno, jestli všechny, všechna pravidla byla dodržena. Bohužel velmi často v rámci těchto společných operací dochází k tomu, že jsou tam osoby, které jsou posílány nebo vraceny zpátky a tam riskují svůj život. Já tedy pořád ještě nechápu, jak se tyto věci řeší. Tím se dostávám k druhé otázce. A sice jsme byli upozorněni, někteří jsme tím byli trochu šokováni eh, jedním eh, případem. To bylo ještě před tou poslední aktuální operací. Vy jste říkal, že čím dál tím méně lodí, které se dostávají do pobřežních eh, vod členských států, a to proto, že máme účinnější spolupráce s třetími státy, zejména s Marokem, což vám umožňuje vysledovat ty lodě dříve a zasáhnout eh, na moři dříve, ale ne vždycky. V Egejském moři jsou to eh, řecké úřady, které musí zasáhnout. Proto mě zajímalo, jak tedy eh, provádíte to, o co nám jde nejvíce, což je eh, dodržování základních práv. A jak chcete dodržovat základní práva, když je všechno uděláne proto, abyste zabránili žadatelům o azyl dostat se na území Evropské unie. Frontex by, měl, my by v tom měl hrát základní roli. Takže já pořád nechápu, jak přesně ta operace eh, prochází a jsem trochu zapokojená, když slyším, že říkáte, že vaší prioritou je posílení represivních kapacit členských států. Nejsem si jistá, že to by měla být eh, priorita Frontexu, protože v oblasti represe si ty státy poradí velmi dobře sami a nepotřebují k tomu pomoc Frontexu, ať už říkají cokoliv. A jste, mi přišlo, že jste v rámci eh, té poslední operace návratu se obracel na soukromé letecké společnosti ze Španělska. To je poprvé, co se něco takového stalo. A proto by eh, mě zajímalo, jak to dokážete ospravedlnit. A zajímalo mě, jestli máte v plánu násobit tyto operace, protože i tady mě to trochu znepokojuje. Yes, uh, ano, vaše postupy samozřejmě vycházejí ze závazků a omezení, která stanoví evropské právo. Můžete nám jmenovat některé z těchto právních závazků nebo omezení, které vám stěžují práci, nebo které znamenají, že nejste dostatečně účinní? Já nežádám o názor na to, jestli ta právní omezení jsou opodstatněná. To bychom se dostali na tenkou plochu, ale jaký to má dopad na vaší práci? Například, máte třeba omezení z hlediska času, souvisí to nějak s dobrovolným návratem, souvisí to s tím, že pak selhává politika návratů, jak jsme o tom slyšeli včera, nebo jak já jsem včera slyšel. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za otázky. Já se na všechno pokusím odpovědět. Za prvé, THV a aktivity agentury. Ano, jak už jsem říkal, zaměřujeme se na tom ve školení, ale nejenom ve školení. Takže zejména v operacích, které probíhají na hranici, pracujeme většinou s Europolem, abychom posílili svou kapacitu a podařilo se nám najít oběti a také ti, kteří, ty, kteří obchodují s lidmi. Tolik tady v kostce. To jsou ty dvě oblasti, na které se budeme zaměřovat. Školení pohraničníků a také spolupráce s pohraničními orgány při identifikaci jak obětí, tak zločinců. Pokud jde o případy porušování základních práv, v roce 2013 začala fungovat konzultační fórum a také pracovník pro základní práva. A výsledek byl takový, a to si myslí i členové toho konzultačního fóra, že to bylo velice užitečné, spolupráce probíhala v plynule a lidská nebo základní práva stále více začlenujeme do všeho, co děláme, počínaje školením, analýzou i samotnými operacemi a pracovníci třeba v náložních operacích Poseidon vedli pohovory s řeckými orgány a také s pracovníky Frontexu, kteří působí v tomto regionu a výroční zpráva konzultačního fóra bude v brzké době zveřejněna a budou tam také komplexní informace. V roce 2013 jsme sbírali informace, pozbírali informace asi o 12 údajných případech porušování základních práv. Musím zdůraznit, že žádného se nedopustili pracovníci Frontexu ani regionální pracovníci, které, které koordinuje Frontex. Jinými slovy, vnitrostátní nebo národní pracovníci. Požádali jsme řecké orgány, protože upřímně řečeno všechny případy byly v Řecku žádný jiný region nevypozoroval případy porušování základních práv. Požádali jsme řecké orgány, aby nám podali zprávu z vyšetřování. V některých případech byl závěr takový, že k ničemu nedošlo, nebo nebylo možné dospět k závěru, že obvinění bylo opodstatněné, další případy se ještě vyšetřují vyšetřuje je státní zástupce, takže čekáme na závěr, na výsledek toho trestního vyšetřování, abychom případně přijali odpovídající opatření. Pracovník pro základní práva pracoval jak ve společných operacích, zvlášť námořních operacích, protože právě tam by mohlo jít o základní práva je to vlastně pracovnice a také sleduje návratové lety. A také velice brzy zveřejní výroční zprávu. Pokud jde o rozčlení rozpočtu, já jsem říkal, že 77% jde na operace, ne návraty. Návraty dostávají 9 milionů eur. To není tak vysoké procento. kterou leteckou společnost zvolíme, závisí na členských státech. My si tu leteckou společnost nevybíráme. Nevybíráme si přepravce. My spolufinancujeme Jde o ty operace, na který má dohled Frontex, a ne operace členských států. Pokud je o operace sledování, Využíváme Erming ze Španělska, z Lucemburska. Na základě veřejných zakázek, veřejných soutěží. Využíváme soukromé společnosti, ale máme veřejné soutěže, takže je to pak vítěz na základě vyhodnocení a nákladové účinnosti. ne- nevybíráme náhodou, jenom jen tak. ani leteckou společnost, ani technické prostředky, které se mají využít. Když jsem mluvil o budování kapacit v členských státech a v třetích zemích, to zahrnuje všechno. Nejenom posílení kapacity v oblasti výkonu nebo vymáhání práva, jde tam třeba i o školení pracovníků pro základní práva a společné operace, účast ve společných operacích a podobně. Chci zdůraznit jednu věc, protože jste se na to celkově ptali, musím říct, že v rámci operací, které koordinuje Frontex, se v loňském roce prováděly všechny aktivity a nejsou kompatibilní, neboli 37 tisíc migrantů jsme zachránili v rámci operací koordinovaných Frontexem. Takže Vyhledávání a záchrana patří k nejúčinnějším opatřením. A realita je taková, že společné operace se velice často stávají s operací hledání a záchrany. Takže nejde jenom o sledování a zachycování. Pokud je o právní omezení, Jakmile jsou přistěhovalci na území EU, další vyřizování případů přináleží vnitrostátním orgánům. Takže třeba doba zadržení zadržovacích střediscích členských států, to vůbec nemáme pod kontrolou. My ani nemáme informace o tom, jak dlouho lidé většinou zůstávají v těchto centrech protože to je zcela v rukou členských států. Omlouvám se, jestli jsem něco vynechal, ale samozřejmě mohu věci vysvětlit dál, pokud jsem neodpověděl na všechny dotazy. Děkuji. Já myslím, že ano. Paní Keller, chcete něco dodat? Máte ještě nějakou další otázku? Děkuji. Já jsem měla otázku na stav kritérií, kdy ty operace budou třeba ukončeny nebo pozastaveny. Stručně, prosím. Já už jsem se na to ptala v prvním kole, ale nedostala jsem odpověď. Paní Verža? Prosím, velmi stručně. Ne, se chci vrátit k jedné věci. Vy jste hovořil o sledování území. To už je teď operace komerční, která eh, se vypisuje jako eh, v komerčním výběrovém řízení. To je pro mě novinkou. Vy jste říkal, že tady, je třeba, že tady bylo 37 migrantů, kteří byli zachráněni, takže část z nich byla přivezena na evropské území. Mě by zajímaly přesné počty, protože já si myslím, že rolí Frontexu je ověřovat nebo dodržovat jejich práva. Pokud jsou to prokázání žadaté o azyl, tak by mě zajímalo, co se s nimi potom děje. To you, Mr. Arias. Thank you. Děkuji, ano. Já se omlouvám, paní Keller, že jsem neodpověděl na vaši otázku. Standardní operační postupy pro případné ukončení nebo pozastavení operace připravuje a schvaluje správně rada Frontexu. Zatím k tomu ještě nedošlo. Takže prozatím se nestalo, že bychom pozastavili společnou operaci. Nebo přesně řečeno, dočasně jsme přesunuli pracovníky na jinou operaci, protože jsme měli nejasnou situaci z hlediska porušování lidských práv, už jsem o tom mluvil, byl to v Řecku, ale ta operace jako taková nebyla pozastavená, jenom byli pracovníci vysláni do jiné části Evropy. To sledování, to je obojí. Vysílají tam pracovníky členské státy, to potom proplácí Frontex, ty náklady, anebo pokud nemáme dostatečné prostředky jinými slovy. Pokud nemáme technické prostředky, pak máme veřejné zakázky, veřejné soutěže, ale je to buď tak nebo tak, uplatníme obojí. A soukromé společnosti zaplňují mezery, když nemáme dostatečné prostředky od členských států. Těch 37 tisíc lidí zachráněných na moři bylo přivezeno na evropskou pevninu. Takže nevysadili jsme je v třetích zemích. Děkuji. Dobře, měli bychom přejít na další bod. Ano? Dobře, děkuji. Let's go. It's point Takže se pustíme do bodu 11. Je to delegace do Jižního Španělska s cílem naštívit operaci Indalo, kterou koordinoval Frontex, to bylo v červenci 2013 a teď bychom rádi, kdyby pan Kueju nám mohl prezentovat výsledky této mise týkající se sledování hranic. Takže máte slovo, pane Kueju. Děkuji, pane předsedo. Tato návštěva se konala ve dnech 15. až 17. července 2013. Eh, šlo tady o to, jak se seznámit s operací Intalo. To byla společná eh, operace, kterou eh, vedla nebo iniciovala španělská vláda. Víme, že tady jde o sledování obrovského území hm, nebo moře. A já jsem na základě této návštěvy Eh, napsal zprávu, která by měla být eh, schválena na příštím plenárním zasedání ve Štrasburku. Jde tedy o eh, ochranu vnějších hranic Unie a o to, jak tyto operace koordinuje Frontex. Chtěli jsme se tady na to podívat v terénu a podívat se také na to, jestli členské státy dokáží účinně spolupracovat na těchto operacích. Eh, text té zprávy jsem už nechal eh, rozeslat eh, před několika dny, takže mi dovolte, abych jenom se vrátil k některým detailům. Španělské úřady byly velmi efektivní, zejména Garda Civila, což je ten sbor, který má na starosti ochranu hranic. celá naše návštěva byla zorganizována výborně. Víme, že toto je jasně operace, která má evropskou dimenzi. Intalo zahrnovalo 10 členských států, Belgii, Finsko, Francii, Itálie, Lucembursko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené království a také se k tomu připojil Island. Indalo byl první mezi agenturní byla to první meziagenturní operace, protože se k tomu připojila i agentura na, pro námořní bezpečnost a Europol. které o to mají zájem vzhledem k tomu, že se snaží bojovat proti eh, obchodu s drogami. Dále jsem chtěl říci, že Eh, ta operace se musela přizpůsobit aktuálním potřebám. Ta sledovaná oblast byla velmi rozsáhlá. Nám bylo řečeno, že ty dostupné zdroje byly dostatečné a správně vybrané v souladu s tou potřebou chránit ztroskotané osoby. Dále jsme si mohli všimnout toho, že eh, ti, kteří tuto operaci prováděli, musí mít eh, velice eh, dobré dovednosti také pro přípravu celého plánu. Dále eh, je možné říct, že jsme byli trochu překvapeni. A to velmi malými zdroji, které byly tady vyčleněny na záchranu uprchlíků ti uprchlíci eh, doufali, že našeho pobřeží dosáhnout eh, za jakoukoliv cenu na takových eh, napukovacích člunech, to byly v podstatě hračky nebo čluny nafukovací pro děti, které, do kterých se vešlo až pět osob. A to samozřejmě nesmírně riskantní. A když jsme do Španělska přijeli, Eh, nemohli jsme zrovna vidět nějaký eh, zvláštní migrační, eh, nějakou vlnu, protože ty povětrnostní podmínky nebyly. Proto vhodné, aby se lidé vydávali na moře. Takže jsme zrovna přijeli do toho přijímacího centra, které bylo úplně prázdné. A dále jsem chtěl říci, že jde také o spolupráci s nevládními organizacemi. Šlo o to, jak eh, zajistit dodržování lidských práv. Eh, nevládní organizace vznesla různá obvinění, že se nedržovala pravidla pro eh, azylové řízení a nebyla dodržována politika non-refulma. Já doufám, že o této zprávě se bude tedy hlasovat příští týden. Víme, že také vyjednáváme s komise o návrhu o nařízení o námořních operacích. Jde o posílení právních pojistek pro dodržování těchto práv, tedy práva na azyl a práva na non-refulmo. Doufáme, že tím tedy dojde k posílení těchto aspektů. To jsou nejzásadnější věci, které vyplývaly z naší návštěvy ve Španělsku. Děkuji vám, pane Coelho. Má k tomu někdo nějaké připomínky? Je tady nějaký kolega, který by chtěl vystoupit? Pokud ne, tak budeme pokračovat. Budeme mít společnou rozpravu. První z těchto bodů je právní pomoc osobám podezřelých a obviněných trestných činů zabavených svobody a právní pomoc v řízeních týkajících se Evropského zatýkacího rozkazu. Jde tedy o posílení procesních práv Je to součást naší cestovní mapy. Celkem v této části našeho programu máme tři zprávy. Máme tady pana Cornelise de Jonga, paní Carmen Romelo López a Renate Weber. Vidím, že pan Tovolt nahradí paní Weber. ale jako první bude mít slovo pan Cornelis de Jong. Děkuji, pane eh, předsedo. Již před nějakou dobou eh, jsme měli setkání se stínovými eh, zpravodaji, zabývali jsme se tím, co lze v této oblasti dělat. Dostali jsme řadu návrhů, Zabývali jsme se také doporučeními komise. A se se nám nepodaří dosáhnout nějakého zásadního pokroku před koncem našeho volebního období, asi se nám ještě podaří uspořádat eh, schůzi na tria, v rámci trialogu, ale měli jsme společně se stínovým zpravodaji nápad, že bychom mohli připravit materiál, který by obsahoval dvě části. Ta první by eh, obsahovala takové obecné hodnocení. A samozřejmě uvidíme, jak dopadne dnešní diskuse, s tím, že bychom eh, to mohli rychle finalizovat a poté by bylo dobře, kdyby koordinátoři s tím mohli nějak naložit eh, písemným postupem, nebo by to mohli projednat na schůzi koordinátorů. A dále ta druhá část tohoto dokumentu by byly moje připomínky, kde bych mohl jít ještě dál. Jde totiž o to, abychom dosáhli co nejúplnějšího návrhu směrnice, aby tam nechyběla některá z těch doporučeních, protože jinak by se ta situace mohla ještě zkomplikovat. Byla by škoda, kdyby určité aspekty z té směrnici chyběly. A já tedy v tomto pracovním dokumentu, který budu připravovat, bych mohl uvést celou řadu věcí, které by se z těch doporučeních měly promítnout do textu směrnice. Asi bude problém se dohodnout na všech podrobnostech se stínovým zpravodaji a proto bych tam chtěl připojit svoje e, osobní připomínky jako Ale Pokud dnešní rozprava ukáže, že se všechny politické skupiny dokáží shodnout na obsahu té druhé části tohoto dokumentu, tak bychom mohli jenom rozpracovat i tu první část. Zajímalo mě tedy, co se o tom myslíte. Můj výchozí bod je ten, že té první části by měly být jenom ty věci, na kterých se všichni dokážeme shodnout. A doufejme, že se nám také podaří shodnout se na co největším počtu těchto věcí. Chci ještě uspořádat jedno setkání s těmi zpravodajů. Doufáme, že ještě tento týden to bude možné. A potom to můžeme dokončit eh, prostřednictvím písemného postupu. Paní Romero má slovo. Děkuji, pane předsedo. Kdyby se tento bod dostal na náš program před několika měsíci, tak bychom možná eh, měli šanci dokončit celou tu cestovní mapu o procesních zárukách Teď eh, už na to ale není eh, čas, protože ještě pořád není vyřešeno několik bodů, které jsou podle mě eh, velmi důležité. Jde o ten celý balíček procesních záruk. Já jsem měla na starosti záruky pro nezletělé. A záruky dalších zranitelných skupin obyvatel, jako jsou osoby s postižením. To nejsou jenom nějaké vedlejší záležitosti, jsou to věci, které jsou naprosto klíčové pro celý justiční systém. Protože kolikrát je osoby, které nemají dostatečný přístup eh, k soudnímu systému nebo s tím mají nějaké potíže, protože jsou ve zranitelném postavení. a je mi proto trochu líto, že nedojde k dokončení té cestovní mapy a že se tam neprojeví ty naprosto zásadní hodnoty Evropské unie s ohledem na procesní záruky. A to přesto, že tento výbor tomu věnoval velkou pozornost. Musíme dále pokračovat v trialogu a musíme být co nejkonsistentnější. A je potřeba zajistit, aby stejné záruky, které nabízíme dospělým, eh, potom měly i děti. Co se týče trestního práva, a to, jak to souvisí s tímto balíčkem. Tady bychom se měli více zaměřovat na nezávažnou trestnou činnost, Víme, že i děti eh, mohou páchat takovou činnost a jde potom také o to, jak je integrovat do společnosti, jak jim zajistit eh, budoucnost. A dále si uvědomujeme, že tady jsou problémy s tím, že je potřeba posuzovat eh, tyto případy jednotlivě. To posouzení případ od případu bude klíčové pro to, jak eh, se nakonec eh, celý případ vyřeší a jaký bude výsledek. Potom půjde také o nápravnou spravedlnost eh, a o a o další koncepty, které existují třeba jenom eh, v některých členských státech. Eh, a potom jde o záznam výslechu a maximální délku trvání vazby. Myslím, že je opravdu škoda, že nemáme více času na to, abychom se tím mohli důkladně zabývat. Předáváme to eh, budoucím poslancům. A ještě na úplný konec jsem chtěla poděkovat všem kolegům za jejich pomoc v posledních pěti letech. Já už nebudu kandidovat eh, do nového parlamentu, takže ještě jednou vám děkuji za vaši kolegialitu. Uh, thank you, Chair. As uh, the Chair already said, I will be speaking on behalf of Renate Weber. Já jsem uh, tady uh, jako zástupce paní Weber. Některé z těch uh, bodů, o kterých se tady bavíme, jsou skutečně trochu technické a já se v nich moc nevyznám, takže upřímně řečeno, pokud budete mít nějaké otázky, tak je předám paní Weber a ona vám na ně bude muset odpovědět sama. Ta navrhovaná směrnice o posílení některých aspektů prezumce neviny představuje klíčový kámen mm, procesního práva v Evropské unii, ten eh, současný návrh komise, ale podle paní zpravodajky musí být eh, výrazně změněn. Prezumce neviny je princip, který má tři přímé důsledky pro práva obviněných eh, v trestním řízení. Jde právo nevypovídat. Důkazní břemeno musí být eh, na státních zástupcích. Do PRE, tedy v případě pochybnosti, musí být zproštěn obžaloby, takže prezumce nevinné musí být harmonizována eh, v rámci společného evropského nástroje Nicméně by to také znamenalo zavedení vysokých společných standardů, aby se to neodvíjelo od nejnižšího společného jmenovatele. A je potřeba také dodržovat ty aspekty, které jsou obsaženy v eh, listině základních práv Evropské unie. V článku 52.3 listině základních práv je možnost využití nebo použití mnohem vyšších, vyšší úrovně základních práv, než listina obsahuje. Stejně tak eh, věc Malony, Evropský soudní dvůr v tom eh, rozhodl, že výklad článku 53 listiny znamená, že přijetí společného evropského standardu nemůže vést ke tomu, že nebudou, eh, nebude platit zásada vzájemného uznávání, takže aby se zamezilo rozporu mezi těmito standardy v oblasti trestního procesního práva. Je potřeba respektovat eh, tyto rozsudky Evropského soudního dvora při přijímání harmonizačních pravidel. Takže Evropská unie může zavést vysokou míru ochrany i podle soudního dvora. Jinak znění eh, v úvodním ustanovení 17 je nejasné a proto by se měl vypustit. Z textu by mělo být také jasné, že jakékoliv využití fyzického nebo mentálního násilí, nebo mučení, nebo nátlaku, nebo ponižujícího zacházení s obviněnými eh, by mělo být v rozporu, je v rozporu s lidskou důstojností, nemělo být zakázáno. Spravodajka by také chtěla upozornit na to, že článka 3 Evropská mluví o lidských právech, o zákazu mučení a ponižujícího zacházení je naprosto absolutní a není možné se o toho nějakým způsobem odchýlit. Ten, tak se to týká i důkazů, které by vznikly na základě takového jednání. Myslím, že to už je dostatečně jasné v textu komise. Týká se to i jiných důkazů, než eh, jenom eh, těch, které pocházejí z výslechů, jako jsou vzorky DNA a tak dále. Stejně tak to musí být v souladu s principem, že nikdo se nemůže sám obvinit. Některé metody by mohly být nezákonné, pokud by došlo nějakém lékařským zákrokům k tomu, aby to vedlo k poskytnutí nějakého přiznání. Evropský soud pro lidská práva už v takových věcech rozhodl a zakázal využití takovýchto praktik. To byl příklad těho proti Německu. Potom v článku 5.3 komise umožňuje, aby se přesunulo důkazní břemeno. Je to v souladu s věcí Salabiaku z roku 2001 a také Ohalera a Francie proti Spojeném království z roku 2007. Pravdajka je toho názoru, že v tomto kontextu ten článek 5.2 nedostatečně odráží zvláštnosti Evropského soudu pro lidská práva Takže podle toho není možné mít eh, opačné důkazní břemeno. Kdyby se mělo do obecného práva převádět tato judikatura, tak by to mohlo být komplikované pro některé členské státy, které mají vyšší standard ochrany. Asi tak by to vedlo k minimálnímu postoji, k takovému, k takovýmto procesním zárukám. A platí to i pro kandidátské členské státy a proto by se z textu měl tento článek vypustit. Několik částí návrhu komise potom se týká přípustnosti. Je vítáno, že Evropská unie by mohla mít obecná pravidla pro přípustnost důkazů. I tady to by zlepšilo úroveň procesních záruk. Komise si myslí, že porušení pravidel o nepřípustnosti by bylo porušením osobních práv. Pokud by použít takovýchto důkazů nepředjímalo eh, spravedlnost, spravedlivý soud. Ovšem i tady platí judikatura o důkazech, které byly získány porušením pravidel Evropské umluvy o lidských právech, tedy nějakým ponižujícím způsobem, anebo mučením. Evropský soud pro lidská práva ve věci Gefken proti Německu vypracoval teorii o absolutní nepřípustnosti a vyloučení takových důkazů v případě eh, prohlášení, které by byly získány v rozporu se článkem 3 a týká se to i nepřímých eh, důkazů. Tato teorie byla nedávno shodnutá v novém případu Alhasky z roku 2012. Proto to, co navrhuje komise, odporuje těmto minimálním požadavkům. Bylo možné zavést vyšší standardy, než jsou ty současné rozsudky. Děkuji. Thank you all. Now... Děkuji vám všem. Nyní jsme se tedy vyslechli vystoupení eh, zpravodaje a zahájíme diskuzi. Děkuji, pane předsedo. Ke všem těm třem zprávám chci říct, že na mě udělalo velký dojem že eh, tedy vlastně řešíme tu právu obnovy procesního řízení kus po kusu a nikoli jako celek, ačkoliv tu vlastně je souvislost mezi jednotlivými opatřeními. Já jako právnička bych ráda poukázala na to, že Eh, tedy kvalitě procesu jistě nepomáhá to, jestliže právník není zaplacen, takže ta problematika nákladů řízení je velmi důležitá. Nebezpečné je také to, pokud tedy ta prez není dodržována prezumpce neviny a ani tedy eh, myšlenka ochrany osob, které jsou obviněny. Proto je důležité abychom eh, postupovali konzistentně a našli lepší řešení. Já ovšem tedy chápu z vystoupení členských států, že toto opatření není žádoucí. Nyní jsme tedy v situaci, kdy to budeme řešit eh, formou směrnice, která navíc již neprojde diskuzí do konce našeho funkčního období. Nicméně je to tedy taková první fronta, na které bychom eh, se měli ujednotit. Mně se ta práce komise víceméně líbí, mám ovšem některé kritické připomínky, nicméně chápu také, že v tuto chvíli ještě nemůžeme pracovat na detailním a konkrétním opatření. Přesto je důležité shodnout se na některých základních centrálních bodech, a já tedy si myslím, že například je důležité porušit ten monopol právníků a států a e, to, jak se obvykle chovají orgány činné v trestním e, řízení, e, protože tady jsou tedy zažité určité postupy, je třeba tedy se podívat i na finanční stránku věci. Je důležité prosazovat e, základní principy demokratického státu na druhé straně, čili je třeba najít nějakou, nějaké vyvážené řešení a proto se nabízí otázka, e, zdali tedy je opravdu možné platit e, pomoc, právní pomoc, alespoň některým osobám, například podezřelým dětem. Je otázka, jestli si to vůbec tedy státy mohou dovolit. Tuhle otázku nikdo neklade. Automaticky předpokládáme, že to vlastně bude k dispozici pro všechny dotčené. A ještě dvě poznámky k problematice prezumce neviny a právní pomoci. My jsme tedy oddělili tu problematiku právní pomoci od projednávané směrnice. To ale nemá žádný smysl, protože by měla platit stejná kritéria v obou případech a to i v případě, pokud jde o hrazení nákladů právní pomoci. Je třeba si klást otázky, za jakých pomoc tedy bude například docházet ke úhradě vzniklých nákladů a stanovit si, na jaký typ případů se budeme orientovat, protože v tuto chvíli eh, jsou tu velké rozdíly. Já ostatně tady se pak mohu ptát, jestliže eh, budu vyžadovat úhradu nákladů na své zastupování, kdo se stane vlastně mým právním zástupcem i to je třeba ještě přehodnotit, je to třeba přehodnotit i také, pokud je o řízení týkající se evropského zatýkacího rozkazu. Pokud je o prezumci neviny, tady souhlasím s tím, co je v návrhu zprávy, totiž problematika vynucených výpovědí. To je třeba velice kriticky přeskoumat, co vlastně myslíme tímto výrazem a o jaký typ nátlaku jde. To je naprosto zásadní bod. Pak je tu také otázka, kdo za jakých prostředků tady jakým způsobem bude informována veřejnost o použitých prostředcích a již v tom přípravném řízení je třeba si uvědomit, že orgány činné v trestním řízení nebývají neutrální. A tady tedy postupují podle určitého vzorce a jestliže máme osobu, která už například v minulosti byla souzena, je tu, určitý, eh, je tu určitá zaujatost a já si myslím, že právě tedy v rámci řízení, které je regulováno na evropské úrovni, je třeba Eh, zaměřit se na to, že se neschodneme na nepodstatných detailech, ale naopak shodneme se na těch zásadních principech, které jsou důležité pro naše občany a občanky a které tedy upraví evropská řízení tam, kde se v některých detailech odchylují od národní legislativy. Je mi líto, že během tohoto funkčního období již nestihneme další práci na této směrnici, která sama o sobě je velmi dobrá. Zkuste se tedy držet té, toho správného času, protože máme před sebou ještě několik řečníků a musíme hlasovat. Děkuji. tomu dokumentu procesních záruk pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení. Z celkového počtu obviněných trestním řízení 12% dětí. To je vysoké číslo a ta čísla stále rostou. Proto si myslím, že tento dokument je velmi potřebný a důležitý. Je škoda, že se objevuje tak pozdě. Plně souhlasím se spravodajkou v tom, že vzhledem k tomu, že jde o balíček, je třeba postupovat koordinovaně a jednotně. Občas dochází k tomu, že ke stejnému tématu přistupujeme rozdílně a já mám pocit, že tohle je naprosto zásadní záležitost. Také souhlasím se zpravodajem a s paní Sibyl v tom, že je třeba zpřesnit definice, například definici eh, hodné osoby. Eh, někdy používáme výraz opatrovník, jde o děti. A také mám pochyby, pokud jde o právní pomoc. V některých případech máme podle naší legislativy trošku jiný přístup k dětem, například podle směrnice HDP máme ustanovení, že děti mají nárok na právní pomoc zdarma, pokud ovšem nejsou vybaveny dostatečnými finančními zdroji. A já si myslím, že podobný přístup bychom měli aplikovat i tady. Pokud jde o audiovizuální nahrávky, tady se klademe otázku, zda je to v nejlepší zájmu dítěte, já myslím, že ano, protože opakovaně vystavovat děti výsleku může být velmi škodlivé pro děti. Proto jsem si jistá, že je to vlastně v nejlepším zájmu dítěte. A si také otázku, jestli nenastala vhodná doba pro stanovení evropské věkové hranice, pro stanovení trestní zodpovědnosti. K této otázce máme velmi rozdílné přístupy. což může působit problémy. Nemá. Já se obávám, že není čas zacházet do detailů, tohle jsou tedy jen mé hlavní připomínky k tomuto návrhu. Děkuji, paní Latford. Děkuji. Já jsem stínová zpravodajka ALDE problematice právní pomoci a chci se vyjádřit také k prezumci neviny. Chci poděkovat eh, paní De Jong za práce, těž, panu De Jong za práce na této zprávě a těším se na diskuzi zítra na zasedání stínových zpravodajů, které tak eh, šikovně zorganizoval. Já považuji tedy celý ten plán přehodnocení procesní pomoci za nejdůležitější výstup ze stokholmského programu, myslím si, že není možné podporovat opatření, jako je evropský zatýkací rozkaz, aniž bychom do určité míry podpořili také racionalizaci a posílení procesních práv. Myslím si, že jsme schválili směrnici o právní pomoci a s tím tedy souvisí i naše práce. Teď je otázka, jak daleko ta směrnice má zacházet, do jaké míry má zohlednit naše doporučení. je nicméně nesporné, že bychom měli posilovat vzájemnou důvěru. V dolní komoře britského parlamentu se jeden z poslanců, eh, tedy jeden z našich ministrů vyjádřil v tom smyslu, že bychom se neměli stát, jak Británie by se neměla stát součástí evropského procesu prostoru spravedlnosti. Já si myslím, že o tom ani nemluvíme, hovoříme o evropské oblasti spravedlnosti, evropské politice spravedlnosti, což ovšem neznamená nějaký systém. Členské státy mají své, své vlastní trestní právo a systémy samozřejmě problémy vznikají tam, kde dochází k vzájemné interakci. A já si ale myslím, že je možné tedy držet se společně určitých náro- vysoce náročných principů společně. A to neznamená, že budeme mít stejný systém. Ovšem nemůžete mít jednotný trh se zbožím, službami, kapitálem či lidmi, aniž byste zajistili, že e, tedy to právo občanské a trestní e, je schopné minimálně komunikovat. A těší se důvěře soudců po celé Evropské unii. A samozřejmě Eh, zajištění právní pomoci osobám, které si to nemohou dovolit, je naprosto zásadní pro zaručení této kvality. Jak už jsem řekla, to souvisí tedy s tím nárokem na právní pomoc a tak dále. Já jsem zklamaná tím, že Spojené království zatím neuvažuje o zavedení této možnosti. Ale myslím si, že Směrnice správně hovoří o záruce právní pomoci v těch zásadních přípravných fázích eh, trestního řízení. Ve chvíli, kdy je někdo vzat do vazby a rozběhnou se výslechy. To je situace, ve které daná osoba zvlášť zranitelná a je třeba zajistit její práva. Já osobně bych byla velmi opatrná při rozšiřování rozsahu působnosti směrnice na problematiku přípustnosti právní pomoci, tak jak to zmiňuje doporučení. Podle mě tady zacházíme příliš daleko, ale jak už jsem řekla, budeme o tom debatovat zítra. Co však podporuji, je podpora práv na právní pomoc v ve vydávajícím i provádějícím členském státu, tam, kde jde o evropský zatýkací rozkaz. Parlament to eh, prosazoval a já si myslím, že to celé musí být nákladově efektivní. Samozřejmě, že členské státy jsou nervózní, eh, zvláště v situaci, kdy dochází k rozpočtovým škrtům. Najednou tady Evropská unie přichází s opatřeními, která stojí peníze. Ale pravda je, že pokud to tedy celé proběhne řádně, pokud celé to řízení proběhne řádně, pak se vlastně ušetří peníze, protože nedochází k zrušení rozsudku ze strany vyšší instance, k odvolání a podobně. Ve Spojeném království byl velký problém, například v případě evropského zatýkacího rozkazu s vydáním eh, podezřelého mafiána zpátky do Itálie. A to přesně ilustruje, kolik to vlastně stojí, jestliže to řízení již nezahájíte správně a řádně. Čili je třeba brát ohled na hospodářskou situaci členských států, nicméně právo na obranu není luxusem, je to jedno ze základních práv a dají se vlastně ušetřit peníze dlouhodobého hlediska. Já jsem opatrná, pokud jde o některá opatření, protože zacházejí dál, než jsou judikáty eh, soudu ve Štrosporku. Ale obecně tady si myslím, že toto směrnice o právní pomoci má velký přínos. Pan Albrecht? Paní Argentiny, vy chcete jít první? Dobře, tak prosím. Já se musím všem omluvit. Nicméně, ne, budu mluvit nizozemsky, pane předsedo. Já myslím, že bude jednodušší, když budu mluvit nizozemsky. Já myslím, že ten pracovní dokument, který zpracoval pan kolega De Jong, jasně ukazuje, že můžeme být spokojeni s tím, že bude právní pomoc. Vidíme, nakolik je to celé složité, jak říká pan de Jong. Je to jenom jeden kousek celé té skládanky. A my potřebujeme o pořádnou formu právní pomoci, aby to opravdu fungovalo. Takže právo na právníka musí být skutečně zaručeno. pokud pokud je to otázku výboru, neboli kdy se poskytuje právní pomoc, z našeho pohledu by to mělo být ve chvíli, kdy je někdo zbaven svobody a okamžitě poté, kdy je označen za podezřelého. A máme pocit, že toto je potřeba řešit. Chceme najít nějaký způsob, jak zajistit, že z této dočasné formy pomoci uděláme něco zásadnějšího a chceme na tom pracovat s panem De Jongem. Uvědomujeme si, že by to mohl být pro členské státy finanční problém, ale podle nás je zásadní, abychom v Evropě měli právní systém, kterému může každý věřit. Samozřejmě i jednotlivé země se musí věřit, to je zcela zásadní. To je klíčový aspekt ale jednotlivé členské státy si musí také navzájem věřit. Jean Lambert mě také požádala, abych řekla, že pokud je o práva dětí, musíme se ještě podívat na připomínky zpravodaje. Děkuji. Další, prosím. Velice stručně, paní předsedkyně. K tomu balíčku těch tří věcí by řekl jednu věc. Už o tom mluvila Lady Latfordová. O těch věcech už se jednalo ve sněmovně v Británii a zajímavé bylo, že argumenty proti tomu, aby se k tomu Británie přidala, byly naprosto mimo realitu. Všechno to souviselo s Evropským soudním dvorem a důvěry v tento soudní dvůr. A bohužel tři hlavní strany v Británii, všichni jejich mluvčí podpořili tento negativní postoj. A já myslím, že to je do jisté míry škoda, protože když se podíváte na ty tři věci, jistě bych měl problém s otázkou právní pomoci. Protože je sice důležité, abychom měli právní pomoc v nalévajích případech pro ty, kteří mají nějaké potíže, rozhodně něco víc, něco stálého, musí být záležitostí pro členské státy. To se těžko dá harmonizovat, to jsem říkal vždycky. Za druhé, také mi připadá, že jistě musíme posilit otázku nevinnosti a tak dále, neviny. Už jsme o tom hodně mluvili a jasně jsme dali najevo, že je důležité, aby se zajistilo, že zachováme předpoklad neviny, ať je to kdekoliv v Evropě. Já myslím, že to tomu hodně nepomáhá. Ale třetí věc, která mi působí starosti, je otázka procedurálních záruk pro děti v trestně právním řízení. Já si myslím, že potřebujeme mnohem užší a koordinovanější přístup v celé Evropě. Já musím říct, že jsem otevřeně vyjádřil svou nespokojenost z toho, že Británie se teď k tomuto opatření nepřidává. Bohužel ty věci slučujeme, jako dnes dopolední debatě, a to je také nešťastné, protože tady jsou různé aspekty, které bychom měli zvážit. Ale protože jsme to sloučili, chtěl bych jasně říct, že si myslím, že ty procedurální záruky pro děti bychom měli prosazovat, když ne teď, tak v dalším funkčním období, ale musíme to udělat, protože v Evropě je velká rozmanitost hlediska toho, jak se přistupuje k dětem v době, kdy je to opravdu nebezpečné, jsou opravdu ohrožené a proto to se to budu snažit prosazovat a snad i kolegové v příštím funkčním období, ale mezi tím chci poděkovat panu Dejongovi k tomu, co se mu zatím podařilo. Děkuji, pane Kirkope. Pan Albrecht. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručný. Chci poděkovat paní Webrové za pracovní dokument k předpokladu neviny. Já myslím, že to je velice dobré východisko, zvlášť pokud jde o otevřené otázky přístupnosti důkazů, přípustnosti důkazů a práva mlčet. Já myslím, že musíme ty standardy posílit, protože chceme zásadní standardy o prezumci neviny v celé Evropské unii a měli bychom to prosazovat nadcházejícím vyjednáváním. Mnohokrát děkuji. Děkuji. A já jsem se také hlásila o slovo, chci se s vámi také podělit určité podněty. Já myslím, že musíme brát velice vážně práva dětí ve všech těchto věcech. A souhlasím s tím, že by bylo dobré, kdybychom k tomu přistupovali koordinovaně. Většinou panuje názor, že jde především o detaily. Ty detaily jsou velice důležité z hlediska spravedlivého procesu. Měli jsme několik případů, i v Maďarsku. Lidé žili v různých členských státech, neoprávněně byl vydán zatykač, nebo byl vydán zatykač, který nebyl včas stažen a znamenalo to, že děti například několik let neviděli rodiče. Měli jsme případ paní Fiony Shaw, dcery maďarské matky a irského otce, žijící ve Francii, ta tři a půl roku neviděla matku. A většinu toho času strávila v institucích pro, na, pro péči o děti, ne s rodičem. Takže nakonec práva dětí a zájmy dětí nezohledňujeme a není žádná možnost nápravy. Máme spoustu procedurálních práv, právo na právní zastoupení, ale to není zdarma, nebo procedurální práva, která nelze uplatňovat v praxi. A to znamená, že ten, kdo ta práva má, je nemůže využít. A nakonec to dítě poškodí. Takže naprosto souhlasím s tím, co právě říkal pan Kirchhoff o právech dětí. Děkuji. Máme ještě další žádosti o slovo, ano? Spravodajové a možná, že bychom se nejprve mohli vyslechnout komise a předsednictví. Chce něco říct zástupce komise k, těm, k tomu balíčku procedurálních práv cestovní mapě? Prosím. Komise bych chtěla poděkovat parlamentu a zpravodajům za obdivuhodnou práci na všech třech věcech, pokud je o právní pomoc. Těšíme se na úzkou spolupráci s parlamentem v budoucnosti, abychom zajistili, že budeme mít dobrý právní text, který zajistí přístup k právní pomoci, práv, na právnímu zástupci v případě řízení na základě ruského zatykače, aby se zajistilo právo na dvojí obhajobu v takovém případě. A vítáme názor Libe, že tento názor, návrh by se měl řešit jako prioritní vzali jsme na vědomí přání zpravodaje zavést určité pojistky z hlediska kvality právní pomoci, aby to bylo i ve směrnici, a také určité aspekty prověřování prostředků. Myslíme si, že je vhodnější, abychom měli obecná doporučení s tím, že se pokusíme o zbližování na základě výměny osvědčených postupů a budování expertízy. Cílem návrhu komise je zajistit rovnováhu a poměrný nebo proporcionální přístup, což je důležité zvlášť v době fiskální konsolidace. A proto jsme navrhli právně závažná opatření i doporučení. To znamená, že zajistíme, že právo nebo přístup právníkovi nebude jen iluzí a na druhé straně musíme zajistit vyvážená opatření a budeme usilovat o zbližování dlouhodobější měřítku. Pokud je o děti, Komise oceňuje, že v pracovním dokumentu zpravodaj vítá návrh, zpravodajka vítá návrh a chce posílit procesní záruky pro děti. Všichni se shodneme na tom, že děti potřebují specifickou ochranu při řízení, protože jsou více zranitelné. V pracovním dokumentu zpravodajka obecně podporuje pojistky a navrhuje několik ujasnění navržené směrnice, jako jde třeba o právo na informaci, individuální posouzení, zdravotní prohlídku a zaznamenávání. Komise je jistě připravená dál o dalším upřesnění diskutovat, pokud to bude považováno za nutné. Pokud jde o povinný přístup k právníkovi pro děti, komise chce zdůraznit, že toto je klíčový prvek celého návrhu. Pomoc právníka je zejména důležitá pro děti. Když zohledníme princip proporcionality, už teď předpokládáme pro drobné přestupky výjimky, stejně jako u směrnice o přístupu k právníkovi. Možnost výjimky z hlediska rodičovské odpovědnosti je potřeba zvážit a projednat v některých případech mohou být zájmy dětí a rodičů v rozporu. V jiných případech se rodiče mohou rozhodnout, že nechtějí právníka z finančních důvodů a to může poškodit dítěte a měli bychom se tomu vyhnout. Pokud je o Navrhované stanovení pevné doby zadržení před soudním řízením nebo maximální doby pro zpracování spisu. Komise se domnívá, že jsou to velice komplexní otázky a možná by bylo těžké přijmout nějaká obecná pravidla pro všechny členské státy. Kromě toho by to mohlo zacházet dál, než je cíl současného návrhu, což je stanovení minimálních pravidel nebo pojistek pro děti. A pokud jde o prezumci neviny, tady na okamžik předám slovo kolegovi. Děkuji. Není zástupce řeckého předsednictví? Komise? Cože? Ano, k té prezumci neviny. Takže okamžik, prosím, jenom na minutku. Především mnohokrát děkuji za práci zpravodajky. Oceňujeme také celkově obecnou reakci v tomto dokumentu. Ještě k těm hlavním věcem, které se objevují v pracovním dokumentu. Vynucování, my si myslíme, že v úvodním ustanovení 17 je ta formulace převzata z judikatury smlouvu pro lidská práva, o soudu pro lidská práva, umožňuje to jistou míru vynucování jistě, fyzické násilí a mučení nepřichází v úvahu, judikatura je v tom jasná a my to také vidíme jasně. Pracujeme s touto judikaturou. Pokud je o důkazní břemeno, článek 5, myslíme si, že v tomto článku se odráží odpovídající rovnováha mezi potřebou stíhat trestné činy a případnými pojistkami. Kdybychom vypustili tento článek, tak by prakticky nebylo možné stíhat určité trestné činy, třeba v oblasti celní nebo dopravní. A zdůrazňuji, že důležitým aspektem je to, že tato prezumce se dá vyvrátit a to je opravdu důležité. A já myslím, že jsme zašli ještě dál. V jedné drobné věci říkáme, že aby možné vyvrátit takovou prezumci, není nutné prokázat opak. Stačí, aby byla přiměřená pochybnost. A proto si myslím, že to je krok vpřed porovnání s judikatorou soudu pro lidská práva. Pokud je o přípustnost důkazů, také si ceníme obecně pozitivní reakce parlamentu. Zdůrazňujeme, že důkazy by byly, důkazy získané přes mučení by byly nepřijatelné, takže důkazy získané mučením nejsou přípustné a v tomto ustanovení článku 6.4 a 7.4 prostě musíme zohlednit právní tradice a systémy členských států. My víme, že jsou členské státy, kde platí základní pravidlo svobodného posouzení soudce veškerých důkazů, které jsou k dispozici a chceme určitý manevrovací prostor pro tyto členské státy, aby také mohli přijmout tuto směrnici. To je vše z naší strany. Děkuji za slovo. Předsednictví, prosím. Řecké předsednictví. Mimo mikrofon.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 I'm sorry we have exceeded our time, obviously, because uh, the vote should be taking place now. So, uh, I mean, the, the usual thing is to be back to the rapporteurs. Teď uh, se tedy, nebo dáme slovo zpravodajům, aby se mohli ještě jednou vyjádřit, ale pokud nebudou mít žádné připomínky, tak můžeme pokračovat s hlasováním. Děkuji vám za spolupráci. Měli byste mít eh, k dispozici vaše elektronické hlasovací karty, to hlasování nebude určitě komplikované ale hlasovat se o tom musí. Je to návrh doporučení od zpravodaje Huberta Pirkera. Do rámcovou dohodu, dohodu mezi EU a Jižní Koreou. elektronické jmenovité hlasování. Můžete hlasovat. And now it's closed. Končím hlasování. jedna ku čtyřem, nikdo se nezdržel. Děkujeme a gratulujeme panu Pirkerovi. A to je konec celého hlasování. A teď to point number 16. A teď jsme u bodu 16. Tady jde o sdělení komise eh, parlamentu a radě nový rámec EU na posílení právního státu. Já tady vítám zácného hosta, paní Lebaj, generální ředitelku pro spravedlnost. Prosím vás o pozornost. If I may have your attention to present the subject. We've discussed about the rule of law within the borders of the European Union. Teď budeme hovořit o právním státu v EU. Dodržování právního státu není samozřejmostí. Je potřeba ten stav pravidelně sledovat a usilovat o jeho účinné zajištění. A proto Evropský parlament opakovaně volal po zřízení monitoringu, který by dohlížel na dodržování základních hodnot, které, o které se opírá celá Evropská unie. Rádi bychom měli také účinná řešení týkající se hrozeb, který musí čelit právní stát. Proto jsem velmi rád, že mezi nás přišla generální ředitelka pro spravedlnost Evropské komise, paní Françoise Dubaj, která by měla nastínit ten nový rámec na posílení právního státu v EU. Děkuji, pane předsedo. Jak jste právě říkal, je pravda, že jsme teď prošli obtížnou dobou, a uvědomili jsme si, že máme-li chránit právní stát, tak ty nástroje, které máme k dispozici, nejsou nutně ty nejlepší. Předseda komise Barozu a další hovořili o tom, že musíme najít správný mechanismus. který by naplnil článek 7 Komise na to upozorňovala ve všech zprávách, které se toho týkaly. Komise potom eh, v březnu zveřejnila svůj návrh. A to proto, že v době krize se všichni na komisi obraceli, aby přišla s nějakým řešením celého tohoto problému. A proto jsme se snažili vytvořit mechanismus, který by reagoval na situaci, kdy nemůžeme zahájit řízení v případě porušení evropského práva. a kdy minimálně tento postup neřeší komplexně vzniklý problém. A aplikace článku 7 je obtížné, protože ten práh pro spuštění tohoto postupu je příliš vysoko. nový rámec by tedy měl řešit i situaci, kdy dochází k systémovým hrozbám. To si musíme uvědomit, že eh, k tomu ve některých českých státech dochází a pokud se tyto hrozby patřičně neřeší, prostřednictvím mechanismu na národní úrovni, tak to vede k tomu, že Evropská unie musí zasáhnout. A já bych tedy chtěla teď popsat, o co nám jde. Nejprve bych chtěla vyjasnit jednu záležitost, a sice to, že posílení právního státu by mělo umožnit ochranu, no, postílit ochranu všech základních hodnot, které jsou v článku 2 smluv. A to proto, že demokracie nemůže fungovat bez právního státu, a pokud nejsou chráněna základní práva. A to je klíčem naší iniciativy. A hlavním cíl tohoto mechanismu je nalézt řešení se čínským státem prostřednictvím dialogu. A to je důležité, protože my chceme vést dialog. Nejprve tedy musí komise provést eh, důkladné vyhodnocení eh, situace. To není vždycky jednoduché. My eh, k tomu chceme přistupovat zodpovědně, chceme využít eh, například síť předsedů nejvyšších soudů, Benátskou komisi. A doufáme, že najdeme dostatek partnerů, kteří budou chtít přispět k tomuto hodnocení. Dále nám jde o rovné zacházení se všemi státy. Tady si musíme uvědomovat závažnost systémových hrozeb právnímu státu. Třetí prvek je velmi eh, rychlý postup v případě eh, tohoto porušení, tak abychom se vyhli aplikaci článku 7 mluvy. A proto navrhujeme třístupňový postup. Nejprve tedy hodnocení komise, poté doporučení, A pokud nebude to doporučení dostatečně zohledněno, ta komise eh, poté bude moci zvážit možnost eh, aplikace článku 7 smlouvy. Parlament a rada budou pravidelně informovány o tom, jak bude tento postup probíhat a také doporučení komise bude zveřejněno. To je důležitá věc. Když mluvíme o systémových hrozbách, tak jsou to velmi politické eh, věci nebo delikátní věci a proto ten proces bude velmi eh, asi sledován veřejností. Ten proces se opírá o kompetence komise, nějak to nevyžaduje změnu smluv. Jak říkáme v našem eh, sdělení, nevylučujeme další diskuse o tom, že by se smlouvy mohly eh, v budoucnosti někdy změnit. Ale Jinak si myslíme, že i při zachování současného znění smluv je možné něco takového zavádět. Takže doufáme, že tento mechanismus bude užitečný v případě, že by došlo k nějakým systémovým hrozbám. Cílem je, ještě jednou opakuji, posílení právního státu a zajistit jasnost v tom, jak na to reagovat. Zejména jde o to um, férové posouzení situace, dialog se členským státem a poté eh, doporučení a následná opatření s daným členským státem. Děkuji vám za pozornost. paní Genc, My jsme velmi rádi, že jste sem přišla představit toto sdělení, o kterém jsme mi žádali už nějakou dobu ve zprávě Tavares a ve zprávě Luise Michela, Luise Michela i v mé zprávě před dlouhou dobu Také souhlasíme s těmi základními principy, že musíme mít nějaké spravedlivé posouzení situace, že by ten proces měl začít dialogem. S tím rozhodně souhlasíme. Dále je důležité hovořit o systémových eh, hrozbách nebo systémovém porušování, což by mělo jít nad rámec eh, té současné situace. Ten zásah je potom trochu odlišný. Co mi tady pořád chybí? O co jsme žádali? Je, aby probíhalo průběžné hodnocení a monitorování situace. Předtím, než je možné mluvit o systémovém porušování právního státu, tak musíme mít nějaký nějakou základní výchozí eh, situace. Možná, že bychom mohli použít agenturu pro základní práva, která to dělá už v jiných oblastech. Nemusí nutně dělat nějaký, nebo se pořizovat nějaký nový výzkum. Myslím, že existuje celá řada dostupných údajů, které jsou sbírány například mezinárodními organizacemi, takže by tady v podstatě šlo jenom o kompilaci a agregaci těchto dat. A na základě toho by mohlo vzniknout hodnocení právního státu a demokracie. Už tady byly určité pokusy, aby se hodnotila demokracie a právní stát. Tuto studii prováděl Demos, což je londýnský think tank, který se pokoušel porovnat právní stát a, nebo kvalitu demokracie ve členských státech. Samozřejmě přivědomí toho, že ta očekávání jsou odlišná. A samozřejmě, že nešlo o to, jak porovnávat členské státy Evropské unie se státy, jako je Bělorusko nebo Rusko. To je také o to, jak zajistit si, pokud dojde k nějakému zásahu, tak aby ten zásah byl vyvážený a spravedlivý. A co tady ještě chybí, je eh, jaká potenciálně eh, změna smluv by měla být provedena. Vy jste také mluvila pro, o, o tom Vysokém Prahu při spouštění toho mechanismu. A no je přesto, že mohou eh, Eh, platit silné argumenty. Takže bychom mohli také od vás slyšet, jaké jsou plány do budoucna tedy. Ptám se vás na ty dvě věci. Změna smluv a průběžné hodnocení tedy. Okay, now we heard from our rapporteur on the rule of law. Any comment? Any other member? Eh, máte nějaké připomínky? Hlásí se ještě někdo? Pan Bronx? Pass for it. You have it. Thank you. <clears throat> Uh, the rule of law. Vláda zákona znamená, že lidé by měli být trestáni pouze za jasné porušení zákona a že na všechny se vztahuje stejný zákon. To zní dobře, ale má to své problémy, protože je možné přicházet se zákony takovými, že se přece dostane jenom váš politický protivník. A existuje také celá řada zákonů, eh, které se týkají navádění hm, a vybízení k trestné činnosti, ale žádný zákon, který by trestal vybízení k politické nenávisti což je asi dobře, protože spousta lidí by mohla být stíhána. Loni eh, jedna eh, z řeckých vedoucích politických stran, a o nich eh, vím jen málo, a to, co jsem slyšel, mě nějak zvlášť nezajímá, byly zatčeni na základě obvinění, že provozují zločineckou organizaci na základě opravdu nechutné vraždy aktivisty, ovšem z vraždy obnoveni ne, nebyly. Podobný případ eh, byl v Německu, kdy došlo k obvinění eh, z navádění v určitých projevech, navádění k trestné činnosti a pak se ukázalo, že to vlastně prováděli tajní agenti státu. To všechno je vlastně tedy vlastně taková předehra k tomu, aby nějaká politická strana mohla být zakázána a jistě by se to vyžádalo důkladné vyšetřování, k tomu ovšem nedošlo. Také jsme prodebatovali problémy se založením Evropské politické strany což ten zákon je pojat tak, že oblíbené strany se registrují lehce, neoblíbené a mají problém, což samozřejmě všechno neodpovídá právnímu státu. Já tedy vás žádám, abyste opravdu dodržovali čas na svá vystoupení, protože máme před sebou ještě další program. Velmi stručná otázka, možná, že už na ní bylo odpovězeno, ale já jsem přišla trochu pozdě, takže se omlouvám. Kladu si otázku, proč komise čekala až na závěr mandátu s předložením tohoto návrhu, protože během mandátu už proběhlo tolik debat o tom, jak prosazovat základní práva a vládu zákona. Debatovali jsme o celé řadě konkrétních příkladů a také si kladu otázku, proč komise. Samozřejmě já jsem ráda, že to komise navrhla, ale zároveň si říkám, že pořád ještě má komise k dispozici tolik jiných nástrojů k prosazování základních práv. Proč tedy komise vlastně tak váhala s předložením tohoto materiálu, který se týká procesování vlády zákona. Přitom se najde tolik případů porušení základních principů práva na svobodný projev, práv žen, práva na soukromí, právo veřejného projevu a tak dále. A ve všech těchto případech komise vůbec nezasáhla. Proč tedy lépe nevyužít stávající nástroje? Proč komise čekala tak dlouho? Paní Levaj, děkuji. Za prvé, na otázku paní Gonc. Proč tedy neorganizovat eh, jaksi kontinuální monitoring? My jsme to uvážili, ale nenavrhujeme to ze dvou důvodů. Za prvé, protože probíhá celá řada různých typů monitoringu. Eh, Rada Evropy si dělá svůj, Benátská komise. My také do určité míry máme tedy tu takzvanou Justice Scoreboard. Prostě různé způsoby, kterými hodnotíme, eh, zdali funguje eh, spravedlnost v členském státu. A za druhé, My jsme se potýkali s případy, kdy jsme museli zareagovat na neočekávané události. A tady tedy záleží na tom, zdali máme kapacitu pro provedení vyhodnocení této konkrétní situace. A tady nyní plánujeme, plánujeme vydat sdělení, které to umožní. My se budeme odvolávat na kompetence a zkušenosti FRA. A samozřejmě tato organizace bude také vyzvána k tomu, aby přispěla k hodnocení. Podobně se obráníme, obrátíme na všechny ty profesní sítě, na Benátskou komisi a tak dále. Jde nám o to, abychom měli rovnováhu. Nalezli rovnováhu tedy v tom, jak těžit ze zkušeností, které tyto organizace mají. A dospěli jsme k závěru, že pokud chceme navrhnout kontinuální monitorování, které by, bude to pouze kompatibilní k tomu, co dělají ostatní nejsme si tím tedy ještě úplně jistí, ale za takovéhle situace, kdy dochází k závažnému porušení vlády zákona, je důležité být schopen analyzovat situaci v okamžiku, kdy k tomu porušení došlo. Jaké změny smlouvy by byly potřeba? Za prvé, my to nenavrhujeme, protože všichni moc dobře víme, jak dlouho to trvá. A my jsme chtěli mít k dispozici jednoduchý mechanismus, který, podle kterého tady bude úplně jasné, jak postupovat, když v takové situaci dojde. A pokud jde o změny smlouvy, Jistě existuje celá řada způsobů, jak to zajistit. Samozřejmě jednou z radikálních možností by bylo odstranit rozlišování a mezi implementací evropské legislativy a tím zbytkem. Víme, že to zní jednoduše, ale situace na to ještě není zralá. V odpověď paní Inveld, proč jsme čekali až na konec mandátu? Za prvé, navzdory tomu, co si myslíte, my jsme pracovali velmi pilně během celého mandátu a navrhli jsme celou řadu věcí. My jsme zjistili, že tedy je třeba, aby členský stát změnil svoji legislativu, eh, změnil ústavu a tak dále, eh, z toho všeho jsme se poučili. Já jsem do toho všeho byla úzce zapojena a musím vám říct, že jsme také potřebovali čas k úvahám abychom se ujistili, že to, co navrhujeme, opravdu přináší přidanou hodnotu. A nesetká se s příliš velkým odporem. Čili nějakou dobu nám to trvalo, ale tak hrozně dlouhé to zase nebylo. Vy říkáte, že couváme před odpovědností, já bych ale se ohradila My jsme se zabývali eh, celou řadou oblastí, například ochranou dat a podobně. Děkuji. Děkuji za spolupráci, to bude vše. A nyní přejdeme dál na neveřejnou schůzi o zastřešující dohodě mezi EU a USA o ochraně údajů.